Okay, dear colleagues, I think we can... Uh, Milí kolegové, myslím si, že můžeme zahájit naši dnešní schůzi. Je to poslední slyšení. Budeme pak mít ještě schůzi s komisí a budeme diskutovat o zprávě. A pokud všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak je to nicméně poslední uh, slyšení. Omlouvám se za svoji hlasovou indispozici. Mám velmi slabý hlas ne, ne, nemohu v tuto chvíli křičet, takže ani vy nekřičte na mě. Máme tedy tlumočení eh, v 16 jazycích. Naše zasedání je přenášeno po internetu. Obdrželi jsme 205 eh, pozměňovacích návrhů ke zprávě a 181 pozměňovacích návrhů k návrhu doporučení. My je tedy budeme probírat 9. Eh, února před eh, hlasováním, které proběhne 28. února. To znamená, že zpravodajové mají před sebou velký kus práce, nicméně doufám, že se jim to podaří a že se, nám, že se jim podaří nám předložit eh, dobré kompromisní pozměňovací návrhy. Ptám se vás, jestli máte v tuto chvíli nějaké poznámky nebo komentáře. Pokud ne, tak přistoupíme k samotnému slyšení. Já tady vítám zástupce Audi. Eh, jsme rádi, že jste přišli mezi nás do výboru, pan Florian Hojberger. Není to tak jednoduché jméno na vyslovování. V každém případě řídí technickou službu a pan Oliver Hoffman je eh, šéfem oddělení pro rozvoj pohonů. Eh, my jsme zaslali společnosti Audi předběžné písemné otázky, které tedy máte ve svých složkách. Předpokládám, že jste je všichni četli. Eh, budeme mít jako vždy maximálně jednu hodinu a 40 minut na naší dnešní diskuzi. To znamená, že začnu tím, že oběma hostům předám slovo a diskuze začne následně. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové poslanci, já a můj kolega tu dnes hovoříme jménem předsede představenstva Audi AG profesora Ruperta Stadlera. Eh, já se jmenuji Florian Heuberger a vedu technickou eh, službu, technický servis. Eh, těšíme se na naši dnešní společnou diskuzi a nejprve mi dovolte, abych se eh, krátce věnoval relevantním tématům. Naváži tak na eh, dřívější prezentaci doktora Eichhorna, eh, který vede výzkum a vývoj v koncernu VV. Problémy s výfukovými plyny rozlobily mnoho zákazníků i zastánce značky Audi. Zničily, zničili naši reputaci a je to spjato také s velkými náklady. Od počátku byla jasná jedna věc. V první fázi jde o to, abychom provedli technickou nápravu, ale paralelně je potřeba prošetřit, kdo je za celou záležitost zodpovědný a jak se to celé mohlo stát. Vedle té nápravy a toho prošetření je kromě toho potřeba velká míra upřímnosti. Jen tak eh, z, celé, z celého problému s výfokovými plyny vybředneme. Určitě si umíte představit, že dneska mnohem více než dříve uplatňujeme princip více očí, máme tu nové mechanismy pro prověřování souladu s předpisy a eh, od našich zaměstnanců vyžadujeme, aby se ohlásili, jakmile eh, hrozí, že něco nebude probíhat naprosto přesně podle zákona, práva a morálky. Je to dlouhá cesta. Máme před sebou dlouhou cestu, než se nám podaří získat zpět důvěru eh, zákazníků. Nicméně jsme se na tuto cestu vydali, protože my, audiáni, zastánci Audi, věříme v sílu naší značky. A kromě toho jde také o pracovní místa 10 tisíce lidí. Vážení poslanci, Pan doktor Eichhorn již v červenci roku 2016 řekl, že automobilový průmysl na celém světě bojuje s tím, že tu nejsou jednotné standardy. Je velmi finančně náročné splnit předpoklady a požadavky jednotlivých zemí. A tady jde o stovky detailů, Eh, liší se požadavky na crash testy, ale také na předpisy týkající se výfukových plynů. Před deseti lety se Evropská unie soustředila na CO2 a Spojené státy na oxidy dusíku. Z toho vyplynula zadání eh, a e, je s tím zpět také technický konflikt. Pokud chceme tento technický konflikt vyřešit, tak e, to automobilový průmysl bude stát e, velké finanční náklady. A k tomu právě jsou potřeba jednotné předpisy. To je pro nás to nejdůležitější. Berte přitom v potaz, jak dlouhý je životní cyklus automobilu jako výrobku. Běžné je, že automobil je v nabídce výrobce zhruba 7 let, ale předtím, než se dostane na trh, se zhruba 5 let vyvíjí. To znamená, že když zahajujeme práci na nějakém projektu, musíme vědět, jaká bude legislativa během příštích 12 let. A proto je pro nás velmi důležité, abychom měli k dispozici dlouhodobé plánování. Je to pro nás naprosto stěžení, jistota plánování je pro nás pro výrobce zásadní. Vy jste to také zmínili ve svých otázkách nákladné dilema, ve kterém se v tuto chvíli nachází celý automobilový průmysl. Na jedné straně musíme a chceme podporovat masivně nové technologie, na druhé straně je tomu tak, že v přechodné fázi musíme vydělávat peníze do budoucna na základě stávajících technologií. A právě proto jsou pro nás signály ze strany politiků naprosto stěžení. Potřebujeme spolehlivý časový rozvrh, na základě něhož bychom mohli plánovat a také potřebujeme signály pro zákazníky, díky nímž by se přechod k elektromobilitě eh, urychlil. Zákazník chce mít jistotu, že pokud si koupí elektromobil, bude mít k dispozici také potřebnou infrastrukturu. A nyní tedy předám slovo panu kolegovi Hoffmanovi. Dámy a pánové, chceme vy, vy, vyřešit toto dilema v rámci elektromobility. Volkswagen, Porsche a Audi společně s BMW, Daimlerem a Fordem eh, oznámili joint venture – na důležitých dopravních osách v Evropě vybudujeme síť pro rychlé nabíjení. Od roku 2017 eh, vybudujeme 400 stanovišť, ale do roku 2020 by jich mělo být tisíc, by jich měly být tisíce. Budou to tedy místa, kde se bude, budou moci eh, elektromobily rychle nabíjet, až eh, budou to mít Eh, výkon až 350 kW. To znamená, že si představujeme, že po té, co ujedete 500 km, budete mít krátkou přestávku, dáte si kávu a nabijete velkou část své eh, baterie, protože z hlediska spotřebitele je velmi důležitá praktická použitelnost. Nikdo si nechce koupit model, který by byl nepoužitelný. To znamená, že auta, elektromobily s dojezdem po 400 km pro nás vůbec nepřipadají v úvahu. Vážení poslanci, milé poslankyně, my máme 8 závodů v 6 evropských zemích a pouze v Evropě zaměstnáváme více než 81 tisíc lidí. V Itálii patříme mezi 25 největších zaměstnavatelů. V Maďarsku jsme dokonce největší zahraniční zaměstnavatel a investor. To jsou pouze dva příklady za všechny. A tady v Bruselu od roku 2018 budeme vyrábět první elektromobil. Tady už pracuje více než 2500 lidí v, v rámci koncernu Audi. Eh, my jsme uprostřed problémů s výfukovými plyny schvalovali naši strategii eh, do roku 2025. Formulovali jsme megatrendy, ať už je to digitalizace nebo urbanizace, ale jinak se všechno točí kolem udržitelnosti. Eh, my jsme tedy oznámili tři elektromobily, které začneme vyrábět do roku 2020. To znamená, že se domníváme, že pěkně reagujeme na výzvy současnosti. Od roku 2018 budeme nabízet elektro SUV, který vznikne právě tady v Bruselu, což je pro Evropu velmi důležitý signál. V roce 2019 začneme nabízet sportovní elektrolimuzínu ve vyšší třídě a v roce 2020 se vrhneme na kompaktní segment. To znamená, zhruba eh, půjde o velikost A3. Od roku roku 2021 a 2022 eh, začneme i ostatní segmenty naš, našich automobilů převádět plně na elektrický pohon. Eh, výroba začne tady v Bruselu, ale následně se rozšíří i na německé závody, ať už je to Ingolstadt nebo Neckarsulm. To znamená, že se nacházíme uprostřed největší transformace automobilového průmyslu. Elektromotory potřebují mnohem méně dílů než spalovací motory. Eh, nicméně celý ten pohon bude eh, do budoucna stejně komplexní jako dnes. Profesní profily v automobilovém průmyslu budou jiné, mnohem komplexnější, diferencovanější. To znamená, že je na snadě, že naši zaměstnanci budou muset mít řádnou kvalifikaci. K tomu by měly přispět naše akademie Audi a spolupráce s vysokými školami. Eh, snažíme se na tomto poli postupovat konsekventně dál. Vážení poslanci, vážené poslankyně. Eh, pokud se chceme dostat k elektrifikované budoucnosti, tak je zásadní, abychom do toho zapojili zákazníky. A tady, jak už bylo řečeno, hraje stěžení roli to, aby elektromobily byly prakticky snadno použitelné. A proto jsme do naší nabídky zařadili plug-in hybrid. Před dvěma lety a půl jsme eh, zavedli Audi A3 e-tron a eh, Audi Q7 e-tron. To jsou plug-in hybridy, které nabízí obojí dojezd, e, stejně jako účinný spalovací motor, ale zároveň jízdu bez emisí na většině každodenních tras, e, to znamená do 50 kilometrů. Do budoucna budeme u každého modelu nabízet variantu plug-in. Udržitelná mobilita má ovšem více tváří. Kromě elektromobility sem patří i palivové články a regenerativní paliva. Například e, sázíme na modely poháněné plynem, u nás jim říkáme G-Tron. Za dva měsíce na autosalonu v Ženevě představíme e, Audi A5 Sportback, co by třetí model z naší flotily G-Tron. E, budou to auta poháněná fosilním zemním plynem, která e, automaticky budou mít o 20 nižší emise CO2. To znamená, že pokud si koupíte auto G Tron, budete jezdit ekonomičtěji a také ekologičtěji. Jízda vás bude stát zhruba 4 až 5 euro na 100 kilometrů. Eh, síť čerpacích stanic je k dispozici a kromě toho eh, je potřeba, aby jak ze strany průmyslu, tak ze strany politiky byly zahájeny další kroky. A nyní k regenerativně vyráběnému plynu. E, to je další krok směrem před. V každém případě je to tak, že tyto, tato paliva produkují 80 méně CO2. Jak přesně to Audi chce uh, vyřešit? Elektřina která přebývá uh, s, ve větrných farmách, je využívána na výrobu plynu a e, to, je, to tady má obrovský potenciál, ale ten musíme ještě dále využívat. Audi v e, oblasti Emsland od roku 2013 e, provozuje na první zařízení na světě, které převádí přebytečnou elektrickou energii na plyn. To znamená, že do sítě, do plynovodů se zemním plynem dodáváme čistý plyn. Konkrétně tím zajistíme, že se vyprodukuje o 50 tisíc tun CO2 méně. To, jsou, to je ten eh, oxid uhličitý, který by se normálně dostal do atmosféry. Je to tedy příklad toho, že spalovací agregáty budou mít své místo i v naší nové strategii. Co můžete proto učinit vy? Jak nám v tom všem můžete pomoci? Od roku 2020 bude velmi důležité, aby i spalovací motory s, inovativní s inovativními palivy byly uznány jako relevantní řešení. I díky tomu se nám podaří dosáhnout klimatických cílů z Paříže. Děkuji, pane Hofmane, a já si nyní vezmu slovo zpět. Vážení poslanci, my jsme během minulých měsíců velmi intenzivně sledovali vaši práci. A díky dnešnímu slyšení chceme přispět k naší vzájemné spolupráci, protože se domníváme, že je důležité, abychom si navzájem lépe rozuměli, abychom si vyměňovali informace a abychom do budoucna schvalovali pravidla, která budou perspektivní. Evropa je e, stěžení místem pro vznik e, vyspělých technologií to je ta nejdůležitější věc, kterou musíme mít na paměti. My nyní budeme rádi odpovídat na vaše dotazy. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za úvodní vystoupení. A nyní dám slovo panu Gizekemu, prvnímu zpravodaji. Bohužel bez mikrofonu. Äh, ich dachte, es wäre meine Stimme wie bei der Vorsitzenden, aber es war das Mikrofon. Dobře. Äh, paní předsedkyně, děkuji, že jste mi udělila slovo. Děkuji oběma hostům, že dnes přišli mezi nás do výboru. Ve svém úvodu jste hovořili o tom, že chcete získat zpět důvěru zákazníků a já si myslím, že důležitý krok směrem k tomu je to, že se eh, budete dnes bavit s námi ve výboru oba podniky Audi i Volkswagen hned řekly, že přijdou. Na druhé straně jsou jiné, například Opel, kteří e, tu, to pozvání odmítli. To znamená, že v tomto e, směru jdete příkladem, ale to neznamená, že ty otázky, které na vás budeme mít, budou jednoduché. Já bych chtěl zmínit jednoho výrobce, který už tu také měl slyšení a sice jde o odpojovací zařízení Fiatu. Ve výboru se o tom hovořilo. Hovořilo se o tom, že Fiat po 22 minutách moduluje systémy měření emisí. Eh, já jsem to pochopil tak, že se sníží výkon motoru. Argumentuje se tím, že je to potřeba kvůli ochraně motoru. Já se vás ptám, jestli souhlasíte s touto argumentací a ptám se vás, jestli Audi má podobné problémy, jestli tedy eh, i u vás se v určitém časovém okénku moduluje eh, ten výkon, to znamená, že se eh, po určité době výkon motoru snižuje. Nejprve mi dovolte, abych eh, si vyhradil právo nevyjadřovat se ke konkurentům, protože neznám jejich eh, technologii. To znamená, že to nemohu nijak hodnotit a nemohu nijak hodnotit jejich systémy měření emisí. Eh, na vaši otázku nicméně odpověď mohu při provozování motoru mohou nastat situaci, kdy chceme motor chránit Není tady žádný pevný časováč, je to spíše závislé na fyzikálních hodnotách, ale v každém případě je to tak, že v určitých eh, situacích kvůli ochraně motoru musíme takové kroky zavést, eh, takže například snížíme míru EGR. To znamená, že vy jste eh, zdrženliví, pokud jde o posuzování konkurentů a já se tedy vyjádřím k modelu Audi A3, který sami vyrábíte. Společné výzkumné středisko Evropské komise v srpnu roku 2016 měřilo eh, váš eh, aktuální model a ten test ukázal, že při různých teplotách jsou různé emise. Vyšší hodnoty by tedy eh, napovídali tomu, že eh, je tady zapojeno odpojovací zařízení. To znamená, že jak se stavíte k těm výtkám, že používáte odpojovací zařízení k tomu, abyste eh, splnili normy emisí. O to, o čem hovoříte, pane Gizeke, tím jsme se také zabývali, protože my jsme přesvědčeni o tom, že tento vůz nemá žádné odpojovací zařízení. My jsme o tom hovořili s německým úřadem KBA. Ještě jednou jsme provedli provedli eh, měření, eh, dali jsme k dispozici libovolné auto a eh, to auto bylo ještě jednou podrobeno testu. My jsme ty výsledky testu probírali z KBA a žádné, nic, nená, nic nápadného tam nebylo. KBA nás následně informoval, že je v kontaktu s JRC, s výzkumným střediskem komise a že Eh, na, že JRC tedy navrhuje výsledky těch testů eh, stáhnout. A úplně na závěr ještě jedna otázka. Já jako eh, poslanec Dolního Saska jsem rád za to, že jste zmínil Emsland. Jde o syntetické látky a jejich potenciál. Konkrétní otázka, kdy můžeme počítat s výsledky takových výzkumů, kdy se tyto výrobky dostanou na trh, protože skýtají skutečně velký potenciál, pokud jde o úspory emisí CO2 a také dalších škodlivin. A proto se vás ptám, kdy eh, to bude natolik připravené, aby se to mohlo dostat na trh. To, o čem hovoříte, to znamená, to zařízení Power to Gas je uh, připravené k použití, může být používáno sériově. My uh, již další dobu nabízíme A3 v, uh, v mo- s možností uh, plynového pohonu a budeme nabízet i další auta. To znamená, že takovéto, takováto auta už u nás uh, jsou k mání, můžete si je koupit. Thank you very much, eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pánové, za přijetí našeho pozvání a za vaši přítomnost na našem závěrečném slyšení výboru EMIS. Přečetl jsem si s velkým zájmem odpovědi na písemné otázky. A všimnul jsem si, že jakákoliv souvislost s tvrzeními, která byla zveřejněna v září, že Audi byl více zapojen do diesel skandálu, než jsme si mysleli. Vy jste vlastně toto nechtěli komentovat. Má smysl se ptát na tvrzení, která byla v září zveřejněna, nebo to nebudete vůbec komentovat? abych si ušetřil čas. Äh, wenn Sie über den V6 motor sprechen. Äh, pokud hovoříte o naftovém motoru F V6, tak zatím se k tomu nemůžeme vyjádřit. Domluvili jsme se s úřady ve Spojených státech, že o tomto tématu zatím hovořit nebudeme. Thank you. Dobře. Moje další otázka je, v otázce 5 naznačujete, že hardwareové složky těchto vozidel jsou identické v Evropě a v USA. To byla vozidla, která mohla trpět eh, nesrovnalostmi u emisí CO2. A pokud je o evropský trh, to je otázka a normy NOx v USA jsou přísnější než v Evropě používáte stejnou technologii a znamená to, že v Evropě je pro vás jednoduché plnit evropské normy? Ich beantworte die, zunächst die Frage. Já nejprve odpovím na tu otázku týkající se převodovky. Je to tak, že hardware je stejný. A pokud jde o tu převodovku, tak tady jsou tedy různé aplikace, protože i naši zákazníci a jejich požadavky jsou různé, různí. Například v Číně, v Evropě a ve Spojených státech zkrátka používáme jiné aplikace. Pokud jde o emise oxidu dusíku, o kterých jste právě hovořil, o, ty, o těch emisích ve Spojených státech a o příslušných pravidlech ze Spojených států, tak my tady nepoužíváme stejné konfigurace, protože nejde pouze o to, abychom dodržovali limity pro oxidy dusíku v USA. Eh, jsou, je, to jiná, je to jiná legislativa v USA a v EU, eh, e to znamená, že se odlišuje to nastavení a odlišují se aplikace, které používáme ale je to poměrně jednoduché vzhledem k tomu, že disponujete vlastními technologiemi, abyste splňovali evropské normy v oblasti emisí NOx. Je to tak? Jak už jsem řekl, nejde o to, abychom v Evropě používali americkou technologii, abychom tedy všude používali stejný motor. To by bylo pěkné pro nás, protože by to bylo mnohem méně komplexní, ale my musíme zohledňovat ještě celou řadu dalších eh, podmínek. To znamená, že není možné, abychom tady v Evropě používali americké motory. Eh, v celém světě zkrátka platí různá legislativa a my tomu musíme dostat. Dobrá, děkuji. Když hovoříme o odlišnostech v legislativě, taky vidíme obrovské rozdíly mezi vynucováním v USA a v Evropě. V USA je přísnější systém vynucování eh, práva na federální rovni, kde se vytvářejí rovné podmínky a v Evropě je obrovský eh, vnitrostátní vliv a politický vliv. Který systém vy preferujete americký systém nebo ten evropský? Máte pravdu. Skutečně jsou tu rozdíly mezi pravidly, která platí v USA a těmi, která platí v Evropě. Odpovědět na vaši otázku je velmi obtížné. Vy zastáváte EU, vy jako evropští politici se musíte rozhodnout, co je pro vás lepší. My se snažíme v našich autech co možná nejlépe uplatňovat oba systémy. Pan Karins, prosím. Uh, Děkuji mnohokrát. Je to zajímavé, co se týče budoucnosti. Máme nové silniční zkoušky pro homologaci a technickou přejímku a tyto test, zkoušky by měly vyřešit problém emisí NOx pro um, vozidla s vznětovými motory. A povede se to? Bude to znamenat takovou změnu? Pokud zavedeme legislativu v oblasti RDE, tak my jako výrobci budeme mít k dispozici pravidla, která nám dají jasně najevo, do jaké míry v reálném silničním provozu musíme, tedy můžeme překračovat uh, limity a proto já jsem toho názoru, že to je vhodný prostředek pro to, abychom tedy eh, diskutovali o tom, do jaké míry se skutečné emise na silnici mohou lišit od emisí, které eh, se vyprodukují v nějakém laboratorním prostředí při eh, testu. Je to tedy vhodný prostředek, ale nás to staví před velké technické úkoly. Ano, ale... Ano, a v nadcházejících 10, 15, 20 letech očekáváte, že vaše podniky vaše se odkloní zcela od dýzlových motorů a, e, a že to nadále bude zajímavé cenově pro spotřebitele, anebo tak v souladu s tím vaším úvodem e, s, už nevidíte budoucnost pro malé osobní dýzlové vozy nebo se od nich odkloníte z důvodu emisí a z dalších důvodů? Obecně řečeno mohu říci, že i do budoucna budeme chápat naftu jako jednu ze z částí, nebo je, jako jeden z možných pohonů. Proč? Protože Diesel je oblíben kvůli nízké spotřebě. Nicméně již nyní se ukazuje, že na to budeme muset pohlížet diferencovaně. U kompaktních aut, která se používají ve městech, už pravděpodobně nafta nebude ekonomická, protože tady je, jsou ty dojezdy spí, spíše kratší, jezdí se na kratší vzdálenost ve městě, to znamená, že tady náklady na uh, dýzlové motory a zpracování výfukových plynů budou vyšší. U dalších vzdáleností bude diesel i nadále používán. My tu technologii i nadále rozvíjíme a domníváme se, že je to eh, důležitá součást eh, tom, jak dosáhnout našich cílů v oblasti CO2. To znamená, že i v této eh, oblasti máme velmi ambiciozní cíle, kterých chceme dosáhnout. Já bych to chtěl krátce doplnit. Jak víte, do období 2020-2025 chceme, aby naše flotila byla z 25 eh, poháněna elektrickým proudem, ale to zároveň znamená, že zbývajících 75 musí být také nějak poháněno a kromě nafty tady bude hrát eh, stále důležitou roli i plyn. To znamená, že my se chceme soustředit na všech všechny tři oblasti. Mám čas na jednu otázku. Chci navázat na to, co řekl jeden ze spoluzpravodajů. Ve Spojených státech existují přísnější omezení získa životního prostředí než v Evropě a to vidíme i v následujících pěti letech, ale kdybych měl koupit Audi se vznětovým motorem v USA a uložit to do kontejneru, odeslat do Evropy, prošel by zkouškami v Evropě, nebo by neprošel zkouškami v Evropě, kdyby to bylo vozidlo dovezené takto ze Spojených států? Well, or would I, would I be able to go... A mohl bych eh, v podmínkách RDE vlastně projít zkouškami a všichni by se divili, jak ty hodnoty jsou nízké. Eh, Dovoz automobilů ze Spojených států nefunguje i z jiných důvodů. Ta auta by se musela jinak vybavit na provoz evropských silnicích. Nicméně je to tak, že ve Spojených státech není legislativa eh, týkající se RDE emisí v, reálných provoz, v reálném provozu. Ve, Spojeném stát, ve Spojených státech je eh, takzvaný pěti eh, stupňový cyklus. Funguje to jinak a domnívám se, že auto dovezené z Amer- ze Spojených států by eh, test RDE, to znamená test emisí v reálném provozu, eh, nesplnil, ale nemohu to říct eh, jednoznačně. Ale zkrátka není možné z legislativních důvodů dovážet auta ze Spojených států. Děkuji. Děkuji, děkuji, že jste zde před námi, i když Mm. už je hotová eh, část zpráva, eh, eh, zprávy i byly, vypršel termín pro pozměňovací návrhy, takže to neovlivní naši zprávu. Vrátím se k vašemu vyjádření, pane Hojberger, s tím, že američani upřednostnili nízké hodnoty NOx a Evropská unie se starala spíše o CO2 před deseti lety. Evropská norma Euro 6 je deset let stará, z roku 2007, takže bylo dost času, aby byla dodržována. Já bych chtěla pochopit, proč po deseti letech eh, si stále klademe otázku, eh, zda uvedeme věci do sladu na úroveň roku 2007. Proč to trvá 10 let? Je to proto, že evropská legislativa je dostatečně flexibilní, že vám ponechává tento desetiletý prostor na to, abyste uvedli vše do souladu? Dovolte mi, abych na tu otázku krátce odpověděl tom úvodním projevu jsem řekl, že běžné je to tak, že určité auto se na trhu vyskytuje sedm let, to znamená, že sedm let se prodává a Určitě je to tak, že ještě pět let předtím se vyvíjí. To znamená, že tady už hovoříme o období minimálně 12 let. Jinými slovy, auta, která vyvíjíme dneska, musíme koncipovat pro legislativu, která bude platit za 12 let. A není možné, aby auto, které bylo koncipováno před 12-15 lety, bylo úplně nově vybaveno technologiemi. E, jednak jde o možnosti motorů a kromě toho jde také o technologie na zpracování výfukových plynů. To znamená, že tady je, je to skutečně velmi náročné. Až na to, že vy jste byli povinni dodržovat na americkém trhu, takže to už můj kolega zmínil. Já chápu, že na jednotlivých trzích neexistují stejná očekávání spotřebitelů. Dobře, ale pokud jde o kvalitu ovzduší, tady by bylo velmi důležité respektovat ty nejnižší normy u NOXu, u CO2, u jemných částic na celém světě. Pro všechny občany světa existuje nárok na kvalitnější ovzduší, které by bylo dýchatelnější. To máte pravdu. A je to také cíl společnosti Audi. My jsme prémiová značka a naším cílem je to, abychom nabízeli v našich autech tu nejlepší technologii. A Explicitně to tedy vztahujeme i k pohonům a k zpracování výfukových plynů, ale pan Heuberger jasně řekl, že vzhledem eh, životnímu cyklu těch aut není možné ta auta změnit ze dne na den. Musíme se zkrátka dívat hodně dopředu a bude to určité přechodové období, do kterého spadne mnoho aut. My bychom měli velký zájem na tom, aby se na celém světě používala jednotná technologie, ale vzhledem k eh, k těm podmínkám to není možné. Například kvalita paliva zkrátka není všude stejná a to znamená, že není možné, abychom v každé země, v každé zemi nabízeli co možná nejlepší zpracování výfukových plynů. Regionální rozdíly tu zkrátka jsou a pro každý region existují eh, tedy jiné eh, způsoby eh, pohonu a jiné technologie. Thank you. Děkuji, paní předsedající. Já bych se s vámi rád podíval do budoucnosti. Ono je těžké dívat se zpátky, když nelze hovořit o těch klíčových otázkách, nebo nemůžeme eh, dostat eh, informace a já to chápu. Říkali jste, že to trvá zhruba 12 let vyvinout nový vůz a dostat jej na silnice. To je dlouhá doba celkem, když se podíváme na rychlý rozvoj trhů dnes. A vzhledem k tomu, že Dieselgate se objevil v prosinci 2015, Eh, a mm, takže došlo k velikým změnám u velkých eh, výrobců vozů, mm, došlo k přijetí daleko přísnější legislativě, třeba v Číně, která jde daleko dál než evropská legislativa. Tak když se podíváte dopředu, eh, za pár let už jste tedy uvedli, jaké máte plány, co se týče elektrických vozů, ale můžete to trošku rozvést? To znamená, co očekáváte v blízké budoucnosti? Těch 12 let to asi eh, nejde, protože eh, svět se mění daleko rychleji. Eh, mění taky Audi své investiční plány od roku 2015 na základě toho skandálu Dieselgate? Obecně řečeno, můžeme konstatovat, že u nás v koncernu se prověřila celá řada věcí, prověřily se i investice. Zároveň ale máme eh, v úmyslu eh, se dýzlovými motory zabývat i do budoucna. Pan Heuberger řekl, že v roce 2020-2025 budeme zhruba 25 našich aut eh, pohánět elektrickou energií a to jinými slovy znamená, že 75 našich aut budou, bude muset mít spalovací motor a do budoucna eh, tedy můžeme říci, pokud si uvědomíme, jak, jak rosteme, že za deset let budeme nabízet stejné množství na, naftových aut jako dnes. Ale eh, chceme nabízet i jiné alternativy, například auta plug-in, auta na plyn nebo auta na syntetický pohon. To znamená, že i tomu musíme přizpůsobit naše investice. E, část naší flotily tedy bude poháněn čistě elektrickou energií, ale budou to i jiné možnosti. A právě proto je velmi důležité, abychom již nyní anticipovali le- emisní legislativu, abychom věděli, jaké budou podmínky. E, my u vývoje automobilů. Hovoříme o 12 až 15 letech, ale pokud chcete investovat do nové platformy, tak je to ještě o pět let víc. To znamená, že to je dilema, před kterým my v tuto chvíli stojíme. Dovolte mi, abych k tomu doplnil ještě dvě nebo tři věci. Nejde pouze o investice. Víte, že u nás v koncernu uh, investujeme uh, do nových technologií. Právě v této oblasti se chceme stát jedničkou na trhu. Eh, Hovořili jsme o tom, že právě tady v Bruselu by se mělo začít vyrábět plně elektrifikované auto s dojezdem 500 kilometrů. Můžete si být jistí tím, že v koncernu velmi intenzivně diskutujeme o tom, jak to vypadá s tím eh, obdobím vývoje a jak tedy eh, můžeme eh, co možná nejvíce využít tě, toho období 12 let, případně ho i zkrátit, pokud to bude možné. To znamená, že to jsou výzvy, před kterými čelíme trh je samozřejmě velmi eh, důležitý pro výrobce s celou řadou dalších eh, složitostí, kromě emisí. Ale když se podíváme na nadcházející normy eh, pro emise v Číně, bude velmi těžké je splnit pro dýzlové motory. Jaké plány tedy máte v souvislosti s Čínou? Očekáváte i tam 24 elektrických elektromobilů a 75 spalovacích motorů. Nebude to příliš složité dodržet do roku 2025? Na čínském trhu bude vyšší podíl elektrifikovaných aut. Je to dáno na jedné straně legislativou, která tam platí, to znamená, že vycházíme s tím, že, z toho, že e, v určité době už nebudou dýzlová auta povolována v Číně se nedá podíl naftových aut měřit, protože tam jsou používána spíše benzínová auta. A kromě toho je v Číně ještě jeden velmi důležitý aspekt, a sice v Číně eh, už ne, nebudou schopni dohnat ten náskok západních zemí, pokud jde o rozvoj technologií. Mrs. Ernst. Ernst? Ja, irgendwie hört sich das ein bisschen... Připadám si tady tak, jako na takové prodejní akci, tak jak jste nám to tady představili. Já nemám nic proti prodejním akcím, já jsem zdrážděn a uh, tam e, se zavřela jedna automobilka s možností, že se to zase otevře, ale dobře. 12 let, dobře. Ale chtěla bych vědět jednu věc. Věc, která souvisí s minulostí i s přítomností, protože v posledku jde o to, že se tady do značné míry podvádělo, nejen pokud jde o NOXy, ale také pokud jde o CO2. A to hraje velmi důležitou roli, pokud jde o placení silniční daně, alespoň u nás v Německu. Vy jste v loňském roce zaměstnali pana Štefana Knirše, člena představenstva zodpovědného za výzkum a vývoj. To byla velká sláva. Kromě toho se tady zjistilo, že tady nejde dostatečné množství důkazů. Dospěla k tomu advokátní kancelář, které, která se tomu věnuje. A já se tady ptám, jak je možné, že k ke zpracování těch událostí vůbec nedošlo. Já eh, neznám, že, nebo nevím o tom, že by se Audi k těmto událostem jednoznačně přiznalo a není k dispozici ani žádná komplexní zpráva. To znamená, že já bych se vás ráda zeptala, jak se stavíte k minulosti. Nejde o to, jak plánujete svoji budoucnost, ale jde o to, jak se stavíte ke své minulosti, k tomu, co se stalo. A eh, to je tedy otázka, která nás zajímá i u Audi. Už jsem to eh, zmínil v úvodu. Jde o tři věci. Za prvé o technickou nápravu, druhá věc, to je to, o čem hovoříte vy. Eh, jde nám o to, abychom pochopili, jak se to mohlo stát a kdo za to zodpovídá, kdo za to může. A vy jste v podstatě sama zmínila ty eh, nejdůležitější prvky. My jsme tedy pro, za, pověřili externí kancelář, aby to prověřila. Ta šetření již probíhají více než rok a zatím nejsou u konce. Vy jste hovořila o tom, jestli budou ty výsledky zveřejněny. Vy víte, že výsledky byly zveřejněny ve Spojených státech. E, ta kancelář je tedy e, všechny zveřejnila a předala i e, orgánům činným trestním řízení. To znamená, že to je všechno k dispozici a všechno je to možno eh, dohledat u nás, u Audi. Ještě probíhá civilní mm, soudní proces. Do konce měsíce já už jsem řekl, že v tuto chvíli nemůžeme k tomuto tématu nic eh, říci. Domluvili jsme se s orgány, že tedy budeme zatím mlčet, než to bude celé ukončeno. Dobře, a nyní tady druhá otázka. Jde o to, že že když se zjistilo, že jste manipulovali eh, s, s emisemi CO2, tak jste šli eh, k, k úřadu, nebo oslovili jste úřad KBA a údajně vám tedy ten úřad ústně uvěřil, alespoň tak toto bylo tedy formulováno. Já bych se ráda zeptala, na jakém základě vám tedy Úřad pro silniční dopravu KBA uvěřil a uh, o co se to tady opírá. Žádné nápadné skutečnosti týkající se CO2 zjištěny nebyly. Eh, vy hovoříte konkrétně o převodovkách, ale tam se jednalo o takzvaný DSP, to znamená o dynamický převa- eh, přepínací program, což je v podstatě funkce, taková přídavná funkce nebo asistent eh, pro zákazníka. která Eh, při testování nemůže být použita, protože vede ke špatným výsledkům, k falešnému měření a my jsme tedy vysvětlili to, jak funguje tato funkce. To jsme tedy vysvětlili tomu úřadu KBA, německému úřadu pro silniční provoz. Eh, a jak se tedy stavíte k tomu, že se tady i ve vašem případě hovoří o falšování emisí CO2? V tomto případě Eh, není správné to takto pojmenovávat, protože my jsme vysvětlili tu naši funkci DSP, eh, to jsme jednoznačně prověřili, nejedná se o falšování. Já to doplním. Eh, je normální, že při tom testování se vypínají určité funkci, různé bezpečnostní funkce je potřeba deaktivovat a to je tedy kontext, ve kterém se v této souvislosti pohybujeme. Pan Turmes, prosím. Já jsem se chtěl vrátit k normě Euro 5. Vy jste se snažili v Spojených státech uh, svolat eh, zpět určitá auta. Eh, následně tedy došlo k podobné akci i tady v Evropě. Eh, hodnoty NOx podle různých organizací, které to prověřovaly, nebyly lepší. To znamená, že vy jste stáhli auta z provozu a hodnoty NOx, které v podstatě byly problematické, se následně nezlepšily. A já se tady ptám, jaký to má smysl. Jaký má smysl, když stahujeme lidma, li, auta z provozu, ale zároveň nevyřešíme problém a emise e, se nesníží. Pokud jde o Spojené státy, tak k tomu mohu říci pouze to, že ve 12. ledna e, byla zahájena stahovací akce u čtyřválců, to znamená, že z trhu byly stahovány, e, stahována určitá auta. Eh, v Evropě jsme tedy začali také s takovou akcí a Ukázalo se, že v minulosti se používaly dva různé způsoby, eh, se kterými to souvislo, souviselo a my jsme je odstranili. To znamená, že já se vás konkrétně ptám, jestli po té, co jste ta auta stáhli z provozu, jsou hodnoty NOx na silnici nižší. Hodnoty NOx, já se ptám, jaká je situace ve vlastním provozu, jestli se hodnoty NOx zlepšily nebo ne. O tom již hovořil pan kolega v červnu tohoto roku, ale on bohužel na tu otázku neodpověděl, proto vám ji dnes kladu ještě jednou. Já jsem se domníval, že pan Eiser na to odpověděl, protože on je zodpovědný za vývoj těchto věcí a proto je to on, kdo by na to měl odpovědět. Ale je na tom zajímavá jedna věc. Ani Audi, ani KBA Eh, neinformovali Evropskou komisi o detailech této akce, ve které byly stahována, byla stahována auta. Vy říkáte, že se ta auta stáhla z provozu, eh, že se zlepšily hodnoty NOx a proto se vás ptám, proč jste o tom neinformovali Evropskou komisi. Eh, k tomu nám tady můžete ještě něco říci. A není Euro 6. Tady vidíme ty grafy vlevo, jsou výsledky laboratoř, laboratorních textů. Jakmile změníte jeden parametr, tak už nedosáhnete limitu 80 gramů. Například u e, studeného startu nebo při přepnutí z pohonu dvou kol na čtyři kola už to ne- nedodržíte. To znamená, že je to absurdní. Vy děláte optimalizaci pouze pro jeden minitest, e, kdy to projde, kdy to těsně projde, ale v reálném provozu na silnicích to nikdy nemá šanci projít. E, nikdy nemáte šanci dodržet ty limity. To znamená, že je to celá absurdní a e, je to velmi podezřelé. Já ty hodnoty, které nám ukazujete, přesně nepoznávám, ale e, rád bych se vrátil k tomu modelu A3 a k dodržování limitu e, Euro 6 toto, co vidíte, je, eh, to jsou korigované výsledky JRC. Eh, společné výzkumné středisko tam změnilo pouze jednu jedinou věc a i na to se budeme muset zlepšit, eh, zeptat, protože já jsem na to slyšel nejrůznější názory. Nicméně toto je korigovaná verze, to znamená, že toto je to, co společné výzkumné středisko červenci měřilo. A jste ne, všude nad těmi limity. VLT jste nad limity. A já se ptám, co to má znamenat. Změníte jeden parametr v tom testu a už, ten test, už tím testem neprojdete. My jsme Eh, se těm měřením JRC, Společného výzkumného centra, věnovali hned od počátku. Těch měření je celá řada. My nechceme všechny testy citovat, protože by to nemělo smysl. To už bychom se mohli potom bavit o konkrétních měřeních. Ano, ale ta měření probíhala i v Paříži, v Nizozemsku a tak dále. Já vám ukážu ještě jednu úplně poslední eh, folii. Podívejte se na Audi v městském měřícím eh, cyklu. 400-500 gramů NOXu, to znamená, že vy optimalizujete A3, budete ho prodávat ještě v příštích letech a e, toto auto, pokud bude jezdit ve, městě, ve městě, tak bude produkovat 400 nebo 500 gramů NOx, to znamená, že vy v podstatě počítáte s tím, že kvůli tomu lidé budou umírat, vy v podstatě počítáte s tím, že e, ta produkce NOx bude takto nadlimitní. Proč to celé děláte? Jenom proto, abyste šetřili náklady? Co to má celé znamenat? Jak už jsem řekl na začátku, Audi se snaží vždy nabízet co možná nejlepší technologii. 400 nebo 500 gramů NOx, to je realita. Nebo o tom pochybujete? Je to realita, nebo o tom pochybujete?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 u mnoha konceptů jsme nejlepší v dané třídě. U mnoha modelů, u mnoha konceptů jsme nejlepší. Měření v Holandsku, v Paříži ovšem dospěla k jiným výsledkům. I měření JRC. Jediné, jediná situace, eh, nebo jediné místo, kde jste Evropská jednička, to je Německý úřad pro silniční dopravu KBA. Tam jste nejlepší, ale nikde jinde. Pan, paní Evi. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla položit otázku. Eh, ohledně o odpojovacích zařízeních a systému AGR a potřebovala bych jednu eh, technickou informaci k upřesnění. Je možné snížit efektivnost systému AGR pouze za podmínek skutečného rizika? To znamená podmínek jako třeba v případě jízdy po dálnici, ve chvíli, kdy se částice dostanou do filtru a e, ty plyny už jsou příliš nečištěné. Je možné ten systém modulovat pouze v tyto chvíle, anebo se musí e, počítat e, s celkovou redukcí? Obecně je to tak, že hodnoty AGR jsou snižovány tehdy, kdy se snažíme chránit jednotlivé části, například motor. Snažíme se ten motor chránit před usazeninami, které by ho trvale poškodily. My se snažíme pokrýt všechny eh, profily jízdy, to znamená ať už jízdu po dálnici nebo jízdu na krátkou vzdálenost. A Zároveň si musíme uvědomit, že postupem času eh, máme stále více zkušeností i od eh, zákazníků. Například to může, mohou ovlivňovat i klimatické podmínky, i na to to může reagovat. A v například v určitém regionu musíme ty hodnoty AGR snížit eh, dřív. Závisí to tedy na kvalitě paliva a také na klimatických podmínkách. Eh, Samozřejmě spotřebitel si musí mít možnost vybrat mezi vozidlem, které dodržuje eh, limity za všech okolností, nebo aby byl informovaný o tom, za jakých okolností jeho vozidlo ty limity dodržet nemůže. To je poměrně absurdní situace. Druhá otázka. to, co se týče eh, eh, problému eh, NOx, tam je opravdu naléhavé nalézt řešení. Takže chci se zeptat, jestli spalování motoru může znamenat omezení částic? <clears throat> Äh, Pokud jde o provoz filtru pevných částic, tak je důležité, aby se tedy pohyboval jak při tom ukládání, tak při regeneraci v tom vhodném teplotním rozhraní. Pro nás je tedy důležité, aby byly splněny rámcové podmínky a aby to auto tedy fungovalo správně. Možná, že to byl problém i s překladem, takže se vás ptám, jestli byste nemohla tu otázku ještě jednou zopakovat. Sì, avevo cambiato argomento. Eh, mi... Já jsem... Eh, eh, já jsem se v té otázce vztahovala k jedné věci, a sice k velikosti eh, toho jemné, těch jemných částic, které eh, vycházejí po regeneraci filtru pevných částic. V podstatě se počítá s tím, že ty jemné částice se spálí a já bych se vás ráda zeptala, jestli to je pravda. Jestli je pravda, že potom jsou ty částice eh, menší po té, co projdou tím filtrem protože pokud jsou menší po tomto procesu, tak ty filtry, tyto jednotlivé částice už nejsou schopny zachytit. To znamená, že částice potom skončí v atmosféře. A bohužel se dostanou i do dýchacích cest. Proto jsem se chtěla zeptat, jestli byste nám to mohli trochu vysvětlit jestli tedy, tedy dochází eh, ke zmenšení velikosti těch částic jemného prachu nebo ne. Určitě tady dochází ke změně během regenerace eh, filtru pevných částic, ke, ke změně těch částic, ale musím přiznat, že nejsem chemik, který by vám mohl přesně vysvětlit to složení. Uh, ale v každém případě je to tak, že filtr pevných částic významným způsobem přispěl ke snížení eh, eh, usazenin a jemných částic eh, ve vzduchu. V případě potřeby taky je možné poslat písemně otázky těch velmi technických otázek. A nyní se dostáváme k druhému kolu, kde budou Eh, každý mít tři minuty, a, eh, takže první řečník má slovo. Paní předsedkyně, já mám tady dva sloty, je to tak dobře. Dovolte mi, abych vám za sebe poděkoval za to, že eh, jste mezi námi. Zároveň je to tak, že úplně nechápu smysl té dnešní schůzky. Bylo by dobré, kdybychom Eh, tady získali nějaké informace, které bychom mohli potom zapracovat do naší zprávy. My jsme si dali za cíl, že eh, budeme tedy zjišťovat eh, co možná nejvíce informací a následně zpracujeme do zprávy, ale to bohužel není možné. Vidíme, že někdy poslanci musí na svoje otázky odpovídat sami a bohužel, ale přitom tedy nenechají ani promluvit naše hosty. Já mám jednu otázku, která se týká praxe. Je to tak, že auta, které, která jsou vybavena technolo, technologií SCR, tedy mají tu technologii AdBlue. Já sám takové auto mám a musím vám říci, že jsem si všiml jedné věci. A sice, často musím to AdBlue doplňovat. U... Díval jsem se na to, jak jak velké jsou nádoby u těchto aut. Podle mě jsou relativně malé a proto se ptám, proč tomu tak je, protože se domnívám, že zákazník eh, se pak zlobí, když musí velmi pravidelně doplňovat ten prostředek, protože to je věc, která je nová, kterou v minulosti doplňovat nemusel. A ani ta infrastruktura není optimální. Já neznám tolik čerpacích stanic, kde by to bylo možno doplnit a neznám ani auta, kde by to bylo tak dobře Eh, vyřešeno, že by to bylo možno doplnit naftou. To znamená, že v minulosti jsme řekli dobře, nepotřebujeme moc velké nádoby, nádrže, protože to AdBlue se tam nebude tak často vstřikovat. Eh, přijali jsme určitá opatření, aby eh, se ta látka AdBlue nemusela tak často používat. Mám pravdu nebo ne? Pokud jde o AdBlue a velikosti nádob, tak máte pravdu, že eh, tady vždycky zvažujeme to, kolik eh, zavazadlového prostoru zákazníkovi vezmeme, abychom mohli tedy tam dát takovou to nádrž. To je vždycky takové zvažování, kolik ze zavazadelníku zabereme, abychom tam umístili nádobu na AdBlue. v našem aktuálním modelu Kuzin máme 24-litrový zásobník na AdBlue, což je tedy e, proveditelné, použitelné, ale zároveň jde i o to, z jakých pravidel budu vycházet my bychom samozřejmě byli raději, kdyby ta infrastruktura týkající se AdBlue byla vybudována mnohem rychleji, než eh, ve skutečnosti je. To znamená, že pokud se podíváte na ty eh, čerpací stanice, tak eh, tam s nimi jsou skutečně problémy. My bychom byli raději, kdyby infrastruktura byla lepší, kdyby to bylo možno lépe doplňovat. A pak bychom o tom vůbec nemuseli hovořit ale je to věc, kterou řešíme. Já se budu snažit vaši otázku eh, ještě doplnit u Q7 a A3 eh, se to upravilo eh, a mělo by to být do budoucna lepší. Ano, to je tedy do budoucna, ale pokud jde o Eh, přítomnost, tak je to problematické. Já pocházím z automobilového průmyslu a vím, že vývoj auta trvá nějakou dobu a proto se ptám, co ty vývojáři měli na mysli před čtyřmi, pěti lety, když takovéto nádoby zaváděli a navrhovali. V tom, eh, v tuto chvíli jsou tu tedy auta s 12-litrovým zásobníkem i 24-litrovým eh, zásobníkem, ale zkrátka musíte s tím autem velmi často jezdit eh, někam eh, do prodejny a to není úplně příjemné. To znamená, že to je věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. A kromě toho jste ve svém úvodním příspěvku řekl, že vy jako automobilový průmysl jste proto, aby se rozšiřovala síť nabíjecích stanic pro elektromobily. A já se vás ptám, jestli i eh, v tomto ohledu se jako výrobci automobilů zamýšlíte nad tím, že byste se na tom aktivně podíleli, protože vy jste právě řekl, že uvažujete o tom, že bys, nebo že eh, vy jste právě řekl, že byste si přáli lepší infrastrukturu. Já se vás ptám, jestli se na tom chcete podílet. Já musím přiznat, že nevím, jak se k tomuto tématu postavit, ale vím, že právě v koncernu se vyvíjí velká snaha, aby se síť Eh, čerpacích stanic zlepšila a aby tedy ta infrastruktura byla lepší. Je to otázka ekonomická a je velmi obtížné to prosadit, ale nám by nepochybně pomohlo, kdyby zákazník měl k dispozici eh, přijatelné řešení, přijatelnou infrastrukturu, tak aby mohl, eh, mohl ta auta s nejrůznějšími pohony snadno používat. Oui, euh, votre Vaše předcházející odpověď potom. Mohu? Ve vaší předchozí odpovědi jste naznačil, že třeba vzít v úvahu 12 letou lhůtu, než je možné dodržet normy na plánu. před deseti lety. Já mám jinou otázku na toto téma, protože to jsou věci, které se předjímají a které jsou známy, protože eh, vývoj norem v oblasti znečištění trvá dlouhou dobu a velkou řadu diskusí. A existují pracovní skupiny v Evropské unii, zejména pokud jde o vytváření zkoušek v reálných podmínkách. To je velmi dlouhodobá až příliš dlouhodobá práce podle nás. A mě by zajímalo, zda Audi patřilo do eh, pracovní skupiny pro lehká vozidla, pokud je o tyto zkoušky v reálných podmínkách. Já nemám informaci o tom, jestli se na tom Audi podílelo. Vycházím z toho, že to tedy bylo zajištěno prostřednictvím koncernu Volkswagen. Víte, že Existuje i ADAC, kde jsou tedy zastoupeny eh, jednotlivé koncerny, takže předpokládám, že tímto prostřednictvím jsme tam byli zapojeni i eh, díky koncernu Volkswagen. Takže koncern Volkswagen jako takový, ale nikoli Audi specifické skrze ACA tato práce proběhla. A je možné předjímat tyto věci aby tedy automobiloví výrobci skutečně o normách věděli. A my jsme si to uvědomili při práci tohoto vyšetřovacího výboru. Tyto normy jsou vypracovány za velmi důkladné pozornosti automobilových výrobců a často mnohem více z tohoto hlediska než z hlediska zdraví občanů. Takže vy jste se toho nezúčastnili, není to váš úkol, ale Volkswagen u toho byl a měl možnost eh, předjímat. Ještě jednou, nejsem spokojena vaší odpovědí že třeba 12 let a že to nejde rychleji. To znamená, že normy, které jsou nyní použitelné, tak tam bude vlastně ten faktor regresivní schody a nebudete schopni dodržet tyto normy, protože eh, je tam těch 12 let, to znamená, že my bychom měli být přísnější, podobně jako jsou přísnější američané, kde eh, nemáte tuto možnost eh, vlastně nakládat s legislativou podle vlastního uvážení. Äh, Já už jsem řekl, že kolegové z koncernu na tom nepochybně velmi intenzivně pracovali. Jak víte, v koncernu je 12 značek a je přesně dáno, kdo se čemu věnoval. To znamená, že eh, předpokládám, že nějaký kolega z Volkswagenu, z koncernu, eh, se zastával tedy všech značek, pracoval na tom v zájmu všech značek. Pan Schulze. Okay, um, ich möchte auf das Thema Typen. Dovolte mi, abych se vrátil k povolování typu. Vy jste odpověděli v tom smyslu, že eh, provádíte mnoho povolování typu v Lucembursku my jsme měli slyšení, kterého se účastnili zástupci Lucemburska i dalších zemí, ale konkrétně ti zástupci eh, Lucemburska, těch jsem se ptal, proč je to tak, že, auta nech, že eh, firmy nechávají svoje auta povolovat eh, v Lucembursku. To znamená, že se vás ptám, jaký důvod máte pro to, abyste to povolování typu prováděli konkrétně v Lucembursku. Jak víte, provádíme to Eh, paralelně jednak v rámci KBA eh, a v Lucembursku testujeme emise. Je to dáno historicky. Mm, Lucembursko je eh, nám tedy geograficky velmi blízko a je nám blízko i jazykově. Právě proto tedy ty, to povolování v oblasti emisí provádíme v Lucembursku. Po diskuzí, které se objevily na veřejnosti mezi lidmi, kteří se eh, tomu věnovali, eh, se objevily náměty nebo návrhy, že by se to mohlo změnit. A já se vás ptám, jestli máte v úmyslu to měnit, anebo Lucembursko bude i do budoucna velmi důležitým místem, kde budete tedy to povolování typu provádět. My v tuto chvíli nemáme v úmyslu zvolit si jiný úřad, jinou instituci, v koncernu jsou i značky, které spolupracují s jinými technickými zkužebnami, ale my nevíme o tom, že by tady byly nějaké rozdíly v kvalitě nebo v rozdíly v té spolupráci. Jak řekl pan Heuberger, je to dáno historicky a my v tuto chvíli nemáme v úmyslu na tom něco měnit a spolupracovat s nějakou jinou zkušebnou. Jak víte, tak ty technické zkušebny podléhají určitým standardům, musí plnit určité eh, podmínky a to se pravidelně kontroluje. Dobře. Já jsem tady vyčerpal otázky, které jsem chtěl položit. Děkuji. A nyní paní López. Eh, Hovořit španělsky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaši dnešní přítomnost. My končíme slyšením eh, z Audi a nehovoříme pouze o vznětových, ale také o zážových motorech a kalifornské úřady zjistily odchylky eh, o emisí CO2 u vašich vozidel. A eh, máte informace o vozidlech, které by mohly být předmětem těchto šetření ve Spojených státech. A také bych uvítala vaše stanovisko k následujícímu. Proč si myslíte, že evropské úřady zatím nevyšetřovaly toto možné porušení norem u emisí? dráme z toho, co je zřejmé, něk- něco je náhoda, něco náhoda není. A to se týká Evropské komise i některých velkých firm. Thank you. Also zu den, ich, wir haben es eingangs erwähnt, ich my už jsme o tom v úvodu hovořili, to znamená, že mi nezbývá, než to zopakovat. My se eh, k těmto problémům spjatým s USA nesmíme vyjadřovat, nesmíme k tomu přijímat žádné prohlášení a pokud jde o německé úřady, německé regulační úřady, tak tady jsme eh, v v velmi intenzivním kontaktu, řešíme otázky, které, se vypl- eh, které tady vznikly i na jiných trzích, ne v Německu. Dobře. Není to poprvé, kdy ti, kteří nás přicházejí informovat, tak to hovoří. A a uvedou, že se nemohou vyjádřit z těchto důvodů. Ale já bych chtěla vědět, podobně jako jiné značky z, z koncernu Volkswagen, zda jste nevyužili tento skandál, aby pracovníci souhlasili s restrukturalizací vaší činnosti a právě byla využit, byl využit přechod k elektromobilům. Vy jste hovořil o podnikové strategii až do roku 2025. Já bych chtěla vědět, zda to, co bylo ztraceno, bude získáno zpět, zda veškeré výhody, o které jste přišli, nebo zda zvýš, zvýšíte zisk díky tomu, že jste zhoršili pracovní podmínky pro vaše zaměstnance. Já tady, odpovím za Audi. Máte pravdu, v tuto chvíli se nacházíme v období zásadní transformace. A Eh, já se budu v tuto chvíli konkrétně věnovat pohonu, protože právě pohony se během nadcházejících let změní více než kdy předtím. A my jako společnost Audi jsme si přece vzali, že se na, to tu na tuto cestu vydáme společně s našimi zaměstna, zaměstnanci. Uvedu příklad. Co by vedoucí oddělení pro vývoj pohonu máme Akademii Audi, která se zaměřuje právě na pohon, na pohony a v rámci této akademie vzděláváme a školíme naše kolegy, pokud jde o elektromobily a další technologie. To znamená, že naše zaměstnance chceme vést směrem k novým technologiím, směrem k elektromobilitě a chceme, aby počet našich zaměstnanců zůstal stabilní a nebo dokonce e, budeme moci zaměstnat ještě nějaké další experty. E, doplním pana Hofmana. E, dopad na zaměstnance. Já už jsem v úvodu zmínil, že jsme zpřísnili pravidla pro compliance, tak aby to bylo dodržet, aby to bylo pochopitelné, transparentní i pro zaměstnance. Různí lidé, různé funkce tedy mají své úkoly a eh, je důležité, aby se na tom podílelo všech 1,80 tisíc zaměstnanců Audi. Pokud kterýkoliv z nich bude mít pocit, že něco neprobíhá podle pravidel, tak by se měl přehlásit. To znamená, že v tomto smyslu jsme naši podnikovou kulturu zpřísnili. No, eh, Bueno, yo espero que efectivamente... Ještě poslední otázka. Já uh, řekla, že v, v rámci uh, tady toho programu by mělo dojít uh, k mm, přemístění nebo uplatnění všech pracovníků. Ale mám jinou otázku, to se týká období před Dieselgate. Proč jste nevymysleli čistý motor nebo elektromobil dříve? Proč bylo potřeba, aby Eh, ty motory eh, vydávaly vš, jaksi všechen povolený eh, NOx, čili ono to bylo, vy jste vydělávali za cenu zdraví milionů evropských občanů. Können Sie vielleicht die Frage noch etwas präzisieren? Geht Dovolte mi, abych, abych tu otázku trochu precizoval, jde o naše investice, pokud jde o normy Euro 6. Eh, pokud ano, tak je to skutečně tak, že my ty motory neustále rozvíjíme. Jde o základní eh, parametry motoru, o vstřikování a pan Hoffman by určitě ještě něco doplnil. V každém případě jsme učinili hodně pro to, aby naše auta byly z technologického hlediska optimální. Pan Lopez, dovolte mi, abych i já na to odpověděl. Není to tak, že bychom uh, před rokem a půl řekli, že veškerou naši technologii hodíme za hlavu a začneme znova od začátku. My se snažíme pokračovat v tom, co jsme začali. Jak už řekl pan Huberger, my s každým modelem se posuneme o něco dál. Jde i o spalovací motory a o další zpracování výfukových plynů. I v tomto se tedy posunujeme dál eh, a rozvíjíme naše technologie, ale je to tak, že e, požadavky EDR nás staví před velké úkoly. Nejde pouze o investice, o tom se hovoří zase znova, ale jde také o časovou náročnost, protože potřebujete zkrátka určitý čas na to, abyste tu technologii vytvořili a abyste ji koncipovali tak, aby ji tedy zákazníci mohli používat je u svých prémiových produktů. To znamená, že nejde vždycky pouze o finanční investice, ale jde také o časovou náročnost. Einfach ausgedrückt, Zeit ist es. Když to řeknu jednoduše, tak čas je jedna věc, ale na druhé straně tu platí základní fyzikální zákony a vy je musíte dodržovat. A platí to také chemické zákony. To znamená, že my musíme vycházet pouze z toho, co nám dodá chemický průmysl. Děkuji. A poslední řada otázek, paní Hans. Určitě víte, že v tomto výboru se v mnoha slyšeních opakovalo jedno téma, sice otázka, jestli ty změny při kontrole emisí, jestli je to pokryto zákonem, to znamená normami Euro 6, Euro 5 a nebo ne. A já bych v této souvislosti chtěla položit jednu konkrétní otázku. Jde o dohodu, eh, kterou eh, uzavřela společnost Audi z KBA. Bylo zjištěno, že eh, modely Euro 5 pod 17 stupně Celsia Děje se tady to, že pokud je teplota nižší než 17 stupňů Celsie, tak se snižuje kontrola emisí. Eh, Audi k tomu řeklo, že u těchto modelů eh, došlo tedy k updateu softwaru, že byl aktualizován software. Možná, že tomu rozumím špatně, ale já osobně tomu rozumím tak, že vy v podstatě tím dáváte najevo, že eh, snížení kontroly emisí v zájmu ochrany motoru nebylo tak nutné, protože nyní provedete jednoduchou aktualizaci softwaru a změníte to. Podle mého názoru tím v podstatě přiznáváte, že to, ten software, který jste používali, nebyl kompatibilní se zákonem, že tedy neodpovídal zákonným požadavkům. Při dalším rozvoji motorů můžeme eh, zohlednit dvě věci. Za prvé zkušenosti, které s těmi auty nazbíráme, já jsem se neptala na další rozvoj, já jsem se ptala na to, co to znamená, že vy jste tedy aktualizovali software, provedli jste aktualizaci a e, změnili jste takzvané to teplotní okénko, thermal window. E, co to tedy znamená pro interpretaci zákona? To, o čem hovoříte, jako o aktualizaci softwaru, nebylo tak jednoduché, nebyla to pouze změna pár čísel. E, nejde o to, jestli to je 17 nebo 15 stupňů Celsia, jde o další e, e, rozvoj toho softwaru, o zapracování našich zkušeností, o optimalizaci těch softwarových nástrojů, aby sazby ADR se rozšířily na nižší teploty tom je tedy velký potenciál eh, vývojářské práce. Nejde o jednoduchou aktualizaci, ale o velmi detailní eh, a složitou vývojovou práci. Já jsem tomu tak neporozuměla. Já jsem si myslela, že i předtím jste na tom velmi intenzivně pracovali, že, to, že tam tedy nebyl software, který byste jen tak jednoduše uh, zavedli. Uh, ptám se vás, jestli to omezení kontroly emisí bylo nutné kvůli ochraně motoru, nebo, nebo jestli k němu docházelo proto, aby se změnily hodnoty. Uh, pokud snížíme hodnoty AGR, tak se tak děje proto, abychom chránili jednotlivé části motoru. Jak už jsem řekla, my eh, rozvíjíme dál motory, spalovací motory, naftové motory, to znamená, že eh, to je následně předmětem těch aktualizací softwaru eh, a snažíme se tedy rozšířit ty sazby AGR nebo ty hodnoty AGR směrem k nižším teplotám pravděpodobně se nedomluvíme. Já to alespoň i nadále chápu tak, že vy v podstatě přiznáváte, že důvodem nebyla ochrana motoru, ale že vlastním smyslem toho softwaru bylo něco jiného. Já mám na mysli ještě jednu otázku, a sice faktory konformity na kterých jsme se domluvili do budoucna. Tyto faktory v podstatě umožňují, že i po roce 2021 bude na trhu mnoho modelů, které budou limity přesahovat o více než 1,5 násobek. Vy říkáte, Eh, nebo máte informace o tom, kolika aut eh, Audi se to bude týkat? Kolik aut váš podnik po roce 2021 eh, bude uvádět na trh v rámci toho faktoru konformity, protože to je zásadní pro kvalitu ovzduší. Samozřejmě, že se snažíme zavádět nejnovější technologii a to i po roce 2021 Eh, mě mrzí, paní Hám, že nejste spokojena svými odpověďmi. Já bych vám rád řekl, že ta měřící technologie, to znamená ty, ta přenosná měřící zařízení PEMS, eh, která jsou používána a která jsou potřeba k tomu měření faktoru konformity, že jejich výsledky se velmi liší. To znamená, že pokud eh, měříte auta, tak musíte Eh, používat faktor 0,8, ale zároveň je to tak, že musíte použít stejnou trasu, stejného řidiče eh, a najednou ten eh, faktor bude úplně jiný, dejme tomu 1,4. To znamená, že tam je skutečně velký rozptyl a dříve než stanovíme takové faktory konformity, kterých by bylo nutno dosahovat, tak musíme se zaměřit na tu měřící techniku, aby byla skutečně spolehlivá. Jedna věc je měřící technika 0,8 a podobný faktor e, a druhá věc e, to je vnější prostředí, teplota, klimatické podmínky a tak dále. To všechno tady hraje roli a my tady musíme e, spolupracovat v tom smyslu, abychom tady co možná nejrychleji dosáhli těch faktorů. Je to obrovsky náročné, ale je to pro nás důležité. Dobrá, děkujeme. Omlouvám se, jsem trošku zmatená, kašlu. Každopádně děkujeme vám, že jste přišli mezi nás, odpověděli jste všechny otázky. Nikdy nejsou všichni spokojeni, takže to není pro, to v pořádku. Ještě k vaší poznámce, pane Šulci, i další to tady týkali, že načasování tohoto slyšení bohužel přichází až po eh, přijetí té zprávy. Není to ideální, ale i tak jsme nadále ještě schopni eh, jak si tyto, eh, toto slyšení zohlednit v kompromisních pozměňovacích návrzích. Takže se tady ty závěry mohou dostat do kompromisních návrhů a můžeme je zužitkovat. Takže vám mnohokrát děkujeme, že jste přišli mezi nás, odpověděli naše otázky. Někteří členové mají, nebo možná ještě budou mít eh, zvláštní technické otázky, oni vám je pošlou písemně. Um, máme lhutu? That is the 20... 27. ledna je poslední lhůta pro poslední eh, soubor um, otázek. My jsme chtěli jenom poděkovat za to, že jsme tady společně měli příležitost tady představit naše stanovisko. Snažili jsme se na vaše odpov- otázky odpovědět co možná nejlépe a určitě můžete ještě nějaké doplňující otázky dodat a my na ně odpovíme včas. We will... Děkujeme. Takže my se sejdeme na příští schůzi 9. února. Tam přijde paní Vinkovská pro poslední výměnu názorů z komisí a e, to před e, dokončení pozice.